třeba upozorňovat eh, parlament na eh, případnou existenci problému. Eh, my tomuto návrhu budeme s kolegy věnovat pozornost. Děkuji za pozornost, paní předsedající. Grazie, prezident. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tímto zavírám, končím naši rozpravu a jako další bod na pořadé jednání je zpráva pana Leichtfrieda jde o svěření přenesených pravomocí k přijímání určitých opatření týkající se společné obchodní politiky. Udělí slovo panu zpravodaji na čtyři minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit německy, protože má italština není tak dobrá, abych v ní mohl říct si něco smysluplného. Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych na počátku své řeči a na konci své zprávy poděkoval těm, kteří se postarali o to, aby tato zpráva Omnimus 2 byla zprávou, o které jsme mohli bez problému diskutovat na výboru a přij, přijmout ji na výboru a doufám, že i bez problému tato zpráva bude přijata i na plénu Evropského parlamentu. Děkuji mnohokrát sekretariátu výboru stínovým zpravodajům a také sekretariátu naší politické skupiny SAD, který nás jako vždy vítí výjimečně dobře podporoval a děkuji rovněž spolupracovníkům mým v mé kanceláři. Takováto činnost je velmi zátěžová a já opravdu proto chci jim výslovně poděkovat. Obchodní politika eh, po Lisabonské smlouvě se stala formou politiky, kde má parlament právo spolurozhodovat výrazným způsobem a jasně se ukazuje, jaké eh, výhody pro obchodní politiku má toto právo spolurozhodování. Důležité je, aby nyní se jisté věci přizpůsobily, je důležité, aby starý proces komitologie se převedl na nový a to byly právě zprávy Omnibus 1 a Omnibus 2, které eh, zajistily to, aby to, co dříve bylo um, Postup projednávání ve výborech, tedy komitologie, je nyní, e, jsou nyní aktiv prováděcí akty přenesené v pravomoci. Omnibus 1 se zabývalo prováděcími akty a má zpráva se zabývá aktiv přenesené pravomoci. My jsme samozřejmě intenzivně spolupracovali s cílem mít dobrý výsledek. K čemu ale došlo? My jsme chtěli začít vyjednávat s radou, abychom to mohli rychle uzavřít, dokončit, ale rada nic nedělá. Rada ta není přítomná, jako vždy, e, ta, e, její místa jsou prázdná. Rada se nerozhodla a nedohodla. A opět se tedy jasně ukazuje, že všude, kde rada by měla s věcmi pokročit, e, to nefunguje. Nemusíme hovořit ani o rozpočtu. Tam je to velice obtížné v současné době, ale jasně se to ukazuje i na tom, co se právě dělo s legislativními akty Omnibus. Pokud budeme pokračovat v tom, že národní ekoizmy, že po četilost hlav státu a vlád budou takto masivní jako doposud, dostaneme se do obrovských potíží a již nyní je tomuto tak, že státy, které jsou ekonomicky slavé, eh, přemýšlí, že by se vrátili zpět k národní měně například. Tak daleko jsme již dospěli. A parlament vždy vyzývá radu a také v rámci tohoto tématu, aby se opravdu schopila a pracovala seriózním způsobem. Není k obsahu zprávy. Jde o to přesně eh, rozdělit to, kde komise může rozhodovat v rámci aktu přenesené pravomoci a sama a kde do toho má být zapojen Evropský parlament. Myslím si, že jsme dospěli k tomu, že máme rozumnou, vyváženou míru um, toho rozdělení a myslím si, že dobu kterou má komise pro, v rámci pro svou činnost v oblasti aktů přenesené pravomosti je omezená. My jsme se tedy dohodli na omezení ve výši pěti let. Toto je smysluplné, protože pomocí tohoto obvýšení omezení můžeme lépe kontrolovat to, co komise činí. Jinak si myslím, že jsme se eh, rozhodli správně, zejména s ohledem na kompetence parlamentu a na to, kde komise na základě toho, že má velké množství expertů a technických schopností, by by měla rozhodovat zcela samostatně. Dámy a pánové, doufám, že tato zpráva bude podpořena velkou většinou zde na plénu, abychom opravdu my jako Evropský parlament se semkli a postavili se za tuto zprávu. Děkuji. Děkuji, slovo má pan komisař Šemeta. Paní předsedající, vážení poslanci, Začnu tím, že omluvím pana komisaře de Guchta, který právě vyjednává se svým kanadským eh, protěžkem eh, smlouvu o volném obchodu s Kanadou. Komise je velice vděčná panu Leichfriedovi, panu zpravodaji tedy, panu předsedovi Moreirovi a ostatním poslancům, kteří se touto zprávou, tímto tématem zabývali a kteří eh, obecně podpořili komisi. Parlament přišel s mnohými pozměňovacími návrhy, ale my můžeme většinu z nich akceptovat, zejména změnu období eh, toho přenesení pravopoci eh, z neomezeného na pětiletý eh, s obnovovacím rytmem. Avšak jiné pozměňující návrhy přijmout nemůžeme, jelikož se některé odchylují od společného eh, pojetí eh, těch aktů přenesené pravomoci, kdy jsme se zavázali je respektovat. Například pozměňující návrhy, které se snaží na komisi uvalit konkrétní povinnosti při zacházení s akty v přenesené pravomoci. Jiné eh, pozměňující návrhy prodlužují námitkové řízení, případně období pro podávání námitky, námitek a s tím souhlasit nemůžeme, protože eh, tam je to vše navázáno na konkrétnost eh, toho nařízení, o něž se jedná. U ostatních, kde se naše postoje liší, jsme eh, nebo věříme, jsme přesvědčeni, že budeme mít konstruktivní trialog, v rámci něhož nalezneme řešení. Na závěr chci vyjádřit to, že si ceníme této práce na této složce a těšíme se na spolupráci spolupráci s parlamentem a na to, že opravdu v rámci trialogu dospějeme k uspokojivému řešení. Děkuji za pozornost. Grazie. Děkuji, pane komisaři. A nyní mají slovo řečníci za jednotlivé politické skupiny. Nezdá se mi, že je přítomen pan Kvist Trovol. Takže dávám slovo za SAD eh, panu Kutašovi na dvě minuty, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vítám návrh nařízení parlamentu a rady v této věci, kdy měníme deset nařízení týkajících se společné obchodní politiky v souhlase s Lisabonskou smlouvou. Chci poblahopřát Jirgu Lechtfriedovi, svému kolegovi, Ehm, za jeho práci na této zprávě velmi eh, technické povahy, která se týká řádného fungování institucí. Dobře víme, že pokud je o evropské instituce, eh, parlament a rada jsou odpovědny za přijímání legislativy, nicméně Lisabonská smlouva poprvé zavádí do evropského práva v přeneseném pravomoci, je to článek, článek 290, a parlament a rada tak mohou přenášet legislativní pravomoci na komisi s tím, že tyto pravomoci se jim následně vracejí za účelem efektivnějšího rozhodování. Parlament, respektive takto se postupuje na, s cílem efektivnějšího rozhodování, nicméně eh, může být stanovena časová lhuta, eh, parlament a rada poté tuto pravomoc si eh, zpět vezmou. V této zprávě také žádáme přístup pro zástupce parlamentu na expertní skupiny Eh, u obchodní politiky souhlasím s tím, aby přenesení pravomoci bylo časově omezeno na pět let. Eh, domnívám se, že parlament potřebuje větší možnost přeskumu nad eh, výkonnou složkou. Děkuji a nyní za EFD pan Salvini na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající. Eh, když eh, přenášíme v pravomoc eh, komise, tedy přijímá rozhodnutí ve věci obchodní politiky, to je jedna věc. A druhá věc je specifičnost My zástupci Ligy Severu, tedy severní části Itálie. Jsme znepokojeni některými rozhodním, rozhodnutími v, oblast, v obchodní oblasti, snižováním cel v průmyslové politice a tím, jak se stále ustupuje nad národním firmám. Dobrá, přenesme technická rozhodnutí na komisi, ale prosím, Eh, neměňme sami sebe eh, v otroky rozhodnutí přijímaných eh, v obchodní politice, staromodně přijímané ve VTO, velmocemi. Nevím, zda víte, kolik malých a středně velkých podniků nyní končí činnost v Lombardsku a v oblasti Veneto kvůli obchodním smlouvám, které nechrání naši produkci Eh, nemyslete si, že se někam dostaneme pouze výzkumem a inovacemi, pokud eh, u nás bude poušť jako eh, na východě, pokud to bude jednotný vnitřní trh, který patří jediné na národní firmě z Ameriky nebo Jižní Asie. Takže ano, přenášejme některé akty, některé pravomoce na komise, ale zároveň doufejme, že komise přistoupí k modernizaci a skutečnému hájení zájmu eh, průmyslového předěva Evropy, které jinak vymizí. Pane Salvini, přijmete dotaz na modrou kartu? Děkuji, paní předsedkyně. Milí kolego, já jsem vás možná špatně pochopil, ale jste z toho mínění, že Evropská unie by se měla stáhnout z VTO? Či jste toho názoru, že jednotlivé členské státy eh, by měly opět eh, vyjednávat z VTO a vylepšit situaci? Já jsem ve výboru pro VTO Evropského parlamentu a mohu vás říct si jednu věc. Celá síla Evropské unie v rámci vyjednávání BBTO je mnohem silnější než suma jednotlivých členských států a my dosahujeme také lepších výsledků. A není nic, e, nejsou žádná vyjednávání v rámci VTO, e, co by bylo v pravomoci v rámci aktů přinesené pravomoci. Vše rozhoduje Evropský parlament a tak je to také správně. Suo e l'altrui lavoro ci mancherebbe altro. Veškerou úctou pro vás a vaši práci bych rád poprosil, abyste si opravdu ověřil, jak to vypadá v praxi na severu Itálie v té výrobní oblasti. Tam pocítíte ten opravdový vliv těch úprav v rámci úmluv, v rámci VTO, jak se to um, odráží na naše, na naše oblasti. brzy budeme hovořit o fotovoltaickém dumpingu z Číny, tam taky vidíme praxi, je to prostě bankrotní politika pro naše firmy, to nemá cenu, tak to obecně hovořit. Děkuji za GUE, pan Scholz na minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající, pane komisaře, kolegyně, kolegové. Já rovněž nejdříve poblahopřeju paní, panu Leichtriedovi. Podle mě se mu podařilo naformulovat něco, s čím jsou schopny souhlasit všechny frakce. Z vlastní zkušenosti vím, že e, ta vyjednávání nebudou jednoduchá, zejména protože některé státy e, vysloveně e, reagují alergicky na akty v přenesené pravomoci mm, když se eh, v nedělních eh, proslovech eh, potrhuje, že Evropský parlament je strašně důležitý v takových těch svátečních slova, zároveň se ale parlamentu brání v tom, aby v praxi konat a abychom v nadefinovaných polech dávali komisi určité ohraničení. Rada není sama u vyjednávacího stolu. Já se na radu obracím, aby konečně se eh, vzdala svých postojů. Už jsme přišli o příliš mnoho času. Děkuji. Ehm, grazie, ora eh, torno al... Děkuji. Nyní máme EPP a paní Kuiskut Rovol na dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové. Vážený pane komisaři, Takzvaný Omnibus, Omnibus 2 je vedle Omnibusu 1, za kte, pro, které, pro který jsem zpravodajkou já, druhým postupem, pomocí kterého se snažíme přizpůsobit evropské legislativní procedury novým ustanovením Lisabonské smlouvy. Prováděcí akty, respektive akty v přenesené a mm, Prováděcí pravidla se tedy nyní konečně přijímají i v oblasti společné zemí, obchodní politiky. Zde je důležité, aby parlament si docházal zachovat svá práva v plné výši. Ovšem není správným signálem, když požadujeme, aby Eh, zaměstnanci zprávy administrativ parlamentu se měli účastnit v přípravných schůzí komise. Je třeba, abychom měli přímou politickou kontrolu poslanci tohoto parlamentu. Komise má zajistit, aby poslanci eh, byli informováni o každém plánovaném pra- eh, aktu v přenesené pravomoci a to včas. Doufám, že rychle se uzavřou vyjednávání v radě, tak abychom rychle mohli dosáhnout vyjednávání o kompromisu pro Omnibus 2. Jsem toho názoru, že, a bylo to často prodiskutováno se zpravodajem pro Omnibus 2, jsem toho názoru, že Omnibus 1 a 2 jsou jeden balíček a měli bychom o tom vyjednávat paralelně. Chci poděkovat panu Friedovi za to jednak, že předložil svou zprávu do pléna, hlavně jsme o tom již hovořili, a protože já si myslím, že když to bude přijato na plénu, tak budeme mít lepší pozici vyjednávat. A druhá věc, že opravdu eh, je ochoten, abychom spolupracovali paralelně. Poslední poznámka jsem zcela na stejného názoru jako sociálně demokratický kolega, když jde o roli Evropské unie, respektive Evropského parlamentu v parlamentním schromáždění VTO. 27 společně, 27 států společně je mnohem silnější než 27 jednotlivých států či hlasů. Dvojí úloha států a evropské úrovně je podle mě velice dobře využívána v rámci vyjednávání na VTO a měli bychom to použít jako příklad, kterým se budeme řídit v rámci dalších mezinárodních jednání. Děkuji. Děkuji a nyní pan Susta na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Především děkuji našemu zpravodaji Jergu Leichfriedovi za jeho zprávu. Jde o zprávu důležitou, která eh, skytá lepší definici vztahu mezi parlamentem a komisí v této velmi citlivé věci, kde eh, se parlamentu navýšily pravomoci v oblasti obchodní politiky šlo o přesun ze spolurozhodování. Jde tedy o Nejde tedy až tolik o legislativní tvorbu, jde o otázku vztahu mezi parlamentem a komisí. A já jsem velmi spokojen sice s Jirgovou zprávou, ale jsem výrazně nespokojen s tím, co právě zaznělo od pana komisaře. ten vztah mezi oběma institucemi je zatížen eh, příliš velkou techničností. Ze strany Rady je zde jako vždy snaha omezit pravomoci parlamentu a vrátit je do jeho postavení před Lisabonskou smlouvou. To nemůžeme dopustit. Je tady velmi důležité, aby přenášení pravomocí bylo časově omezené a abychom také eh, od komise se vyžádaly více podrobností, aby také parlament eh, vykonával eh, dohled a kontrolu nad tímto procesem. To je jediný problém. k tomu, co říkal pan Salvini, já naprosto souhlasím, že eh, pravomoc Unie by měla být výlučná v obchodních záležitostech, Eh, měla by být silnější než pravomoc členských států, ale zároveň musíme silně vystupovat v rámci VTO. Toho můžeme dosáhnout, pokud se budeme vědomi toho, že nebudeme, nebudeme věnovat pozornost reálné ekonomice, nikdy se nedostaneme z krize. Děkuji. Nikdo nežádá o slovo v rámci postupu Catch the Eye, takže dávám slovo opět panu komisaři Šemetovi. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Rád bych ještě jednou poděkoval jménem komise parlamentu za jeho práci na této věci. Rád bych připomenul, že řada pozměňovacích návrhů, eh, které jsou pro komise problém, se týkají záležitostí, na které se vztahuje rámcová dohoda mezi komisí a parlamentem. Komise eh, samozřejmě eh, se plně angažuje eh, v naplňování eh, revidované rámcové eh, dohody mezi našimi institucemi z roku 2010 a věří, že tato dohoda je tím nejlepším místem pro řešení obav parlamentu. Je to tedy vhodnější místo než tento konkrétní legislativní akt, který zde dnes projednáváme. V každém případě jsem si však pečlivě zaznamenal vaše slova a předám je panu komisaři de Chuchtovi. Komise se e, těší na e, další diskuse s vámi v trialogu s cílem dospět k dohodě u tohoto návrhu. Mohu vás ujistit, že tato věc je pro komisi prioritou. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a nyní dávám slovo panu zpravodaji Lechtfriedovi. Gracias, señor Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že obchodní politika ukazují jednu věc velice jasně. Možná nesouhlasíme s rozhodnutím VVTO, já jsem také toho názoru, že by mnoho věcí mělo vypadat jinak, ale jedna věc je zcela jasná. Suma, součet, souhrn, naše společná síla je mnohem větší než síla jednotlivých členských států a kdo to nechápe a nechce vidět, ten svou vlastní zemi dovede do propasti, pokud chce znovu jednat sám, samostatně. A obchodní politika Evropské unie také ukazuje, že e, oblast politiky může fungovat, když budou všichni e, postupovat jednotně jedním hlasem, když to srovnáme s ostatními oblastí, oblastmi politiky, kde rada dominuje, která tady stále není. A jedna věc je jasná. A chtěla bych to sdělit rovněž i komisi. Je hezké, když říkáte, že to a to neakceptujete. Ale Evropský parlament je zákonodárce. A pokud to dnes odhlasujeme, přijmeme, tak jsme se takto rozhodli a je to legislativní akt. A já jsem také toho přesvědčení, že potom při vyjednávání v trialogu pokud by se rada také na něčem dohodla, tak bychom mohli mít dobrý výsledek, který bude dobrým směrem a proto ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci všem. Děkuji panu Leichtriedovi. Takže jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání. Hlasovat se bude ve 12 a ještě